Opět zahajuji zasedání. První bod naváže na zápis, na otázku zápisu. Zápis byl eh, rozdán, zápis ze včerejška a táží se, zda jsou k němu nějaké připomínky. Nikoliv a tedy tím pádem je tento zápis schválen a já vám za to děkuji. A nyní už přecházíme k našemu hlavnímu pořadu jednání. A tady se jedná o prohlášení Rady a Komise k aktuálnímu stavu druhého přeskumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko a za Radu